Nyní eh, pokračujeme v zasedání, které bylo přerušeno 3, 2. 3. 18. 18. května eh, a zápis byl odsouhlasen. Francouz